Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. 69 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 70 pro Proti? Zdrželi se? Přijat. Sto devět pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme. Tak elektronická kontrola. Zahajuji hlasování. Nevi, mohla, mohl mít nějaký, můžete mi EPP tedy dát signál, ano, tak končím hlasování a děkuji François a je zamítnut. Pozměňovací návrh 109, kompromis 14, pro, proti, strželi se zamítnut. 239 pro, proti, Omlouvám se, ten kompromis byl zamítnut. Takže hlasujeme o všech těch pozměňovacích návrzích, které byly pokryty. Takže 71 nejprve pro, proti, zdrželi se zamítnout. 237 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 238 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Teď 239 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 240 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 241 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 74 pro, proti, Zdrželi se? Tak ještě jednou 74 pro, proti, zdrželi se. Omlouvám se, musíme zkontrolovat. Je, so, je to i pro mě mm, nová pravidla, takže zahajuji hlasování, končím a je přijat. 242 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 75 pro, proti, zdrželi se přijat. 76 pro, proti, zdrželi se přijat. 77 pro, proti, zdrželi se přijat. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 79 pro, neodpadá. 80 pro, proti, strželi se, zamítnut. Teď kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme kompromis 15, zahajuji hlasování. A je, končím hlasování a je přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme kompromis 17. Končím hlasování a je přijat. Pozměňovací návrh 110 pro, proti, zdrželi se zamítnout 111 pro, proti, zdrželi se přijat. 112 pro, proti, zdrželi se přijat. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnout 114 pro, proti, zdrželi se zamítnout 115 pro, proti, Zdrželi se zamítnut. 116 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 120 pro, proti, zdrželi se přijat. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 122 pro, proti, zdrželi se přijat 123 pro, proti, zdrželi se zamítnut 124 pro, proti, zdrželi se přijat 125 pro, proti, zdrželi se přijat. Já jsem řekla 125, ale on to je vlastně blok pozměňovacích návrhu. Takže teď se posuneme k návrhu 126, část 1. Kdo je pro, proti, strželi se přijat. Kompromis 19 pro, proti, strželi se přijat. 135 pro, proti, strželi se zamítnout. 252 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, omlouvám se, říká předsedkyně. Ty barvy jsou velmi blízké, takže 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Teď kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 162 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 260 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 2. Pro? Něco mi uteklo? Ne? Je to stránka 14 vašeho hlasovacího seznamu. Půjdeme tak rychle. A nebo 15 v seznamu EPP. Je to citace 1. Takže hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu 1 a teď hlasujeme o dvojce. Kdo je pro? Proti? Strželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, Strželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 208 a omlouvá se předsedkyně, zase stejná chyba. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 206 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 207 pro? proti, zdrželi se, přijat. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 211 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 212 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme 212. Zahajuji hlasování. EPP má zase o jednoho více. Teď je to dobré. A je přijat. Kompromis 4 pro proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 6 pro, zase, omlouvám se, 215. Hm, měli by Přeskočím to vždycky, takže 215 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 216 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 218 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 7 pro, proti, Zdrželi se zamítnout. Teď 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 219 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 14 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 220 pro proti, zdrželi se, zamítnout. 15 část 1 pro, proti, zdrželi se, přijata. 15 část 2 pro, pro proti, zdrželi se, přijata. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 18 odpada 18. Stejně tak 19 a 31, takže 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Kompromis 9 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 21 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 222 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 27 pro, pro proti, zdrželi se, přijat 225 pro, proti, zdrželi se, přijat a odpadá. Takže kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijat 29 pro, proti, zdrželi se, zamítno 226 pro, proti, zdrželi se zamítno 227 pro, proti, zdrželi se zamítno 30 pro, proti, zdrželi se zamítno 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout 34 pro, proti, zdrželi se přijat 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 228 pro, proti, zdrželi se přijat. 30 a ten odpadá. 229 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 231 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 41 pro, proti, zdrželi se přijat. 42 pro, proti, zdrželi se přijat. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 47 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď uděla, budeme mít konečné hlasování, elektronické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijata zpráva. Teď budeme hlasovat o limské borelioze. Hlasujeme o návrhu usnesení. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat 22. Pro, proti, zdrželi se přijat 23, pro, proti, zdrželi se přijat 24, pro, proti, zdrželi se přijat 25, pro, proti, zdrželi se přijat 26, pro, proti, zdrželi se přijat 27, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 33 pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 35 odpadá, nebo ne? Pokud je přijat pozměňovací návrh 25, tak odpadá. Takže 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítno. 36 pro, proti, zdrželi se přijat. 37 pro, proti, zdrželi se zamítno. 38 pro, proti, zdrželi se zamítno. 39 pro, proti, zdrželi se zamítno. 40 pro, proti, zdrželi se zamítno. 41 pro, proti, zdrželi se zamítno. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Dva pro, proti. Kdo je proti? Proti pozměňovacímu návrhu dva. Děkuji. Takže je přijat. Pozměňovací návrh 3 teď. Pro, také zelení? Omlouvám se, já jsem byla fascinována hlasováním ALDE. Takže pozněvací návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 4 pro, proti, zdrželi se. Nevidím vás. Kdo je pro čtverku? Děkuji, je přijat. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? proti, zdrželi se je přijat. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 16 pro, proti, zdrželi se Přijat. 17 pro, proti, strželi se, zamítnut. 18 pro, proti, strželi se, zamítnut. 19 pro, proti, strželi se, přijat. 20 pro, proti, strželi se, zamítnut. A teď budeme hlasovat. Máme konečné hlasování, zahajuji hlasování. Takže končím hlasování. A jednomyslně 67 hlasy z 67 je návrh přijat. Now we move to un- Teď pojďme dále a další bod jsou nekalé obchodní praktiky mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska a máme tady pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 93, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, ověříme 89, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Musíte, kolegové, ukazovat jasně vaše ruce, abychom se už nedopustili takové, takové chyby. Mně v tu chvíli přišlo úplně jasně zamítnuto. Dobře, 85, takže to odpadá. A na další straně máme 94, paní Konečná. Takže zvedejte ruce. Kdo je pro? Proti? Teď opravdu je jasné, že to odpadá. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Deset, kdo je pro? Proti? Končím hlasování a je to přijato. A jdeme k návrhu 99. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Aha. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 104 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 105 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Na další stránce 14. Kdo je pro? proti, drželi se přijato. 15 pro, proti, drželi se přijato. 112, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 113 pro, proti, Vidím to dost nejasně, takže ověříme 113. Nemůžu jasně říct, která skupina jak hlasuje. Takže 113. Končím hlasování. A je to přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Želi se zamítnuto. 115. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 119, kdo je pro? Proti? Ověříme 119, zahajuji hlasování. Hlasujete? Pokud ne, tak ne. A je to uzavřeno a je to zamítnuto. 120. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 122, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Sto dvacet pět. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 129. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 130 a 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 132, 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 134, 135. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 136, 137. Takže to odpadá, to odpadá. Sedmnáct. Ty dva předchozí odpadly. Sedmnáct, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Takže na další stránce přejdeme ke 140. 140. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 146 a 151 pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijato. 149, 155, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 152 pro, proti zdrželi se přijato, 153 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 154, 5, promiňte, 154, 154, já jsem se dívala jinam, řekla jsem 5. Takže 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 156, pro, proti, Drželi se zamítnuto. 157 pro. Proti zdrželi se přijato. 158 a 161. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 144. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 159, kdo je pro, proti, Drželi se přijato. 160 pro. Proti. Drželi se. Ověříme 160. Nedokážu říci. Takže 160 končím hlasování a je to zamítnuto. Sto šedesát dva pro, proti, drželi se přijato, 163 pro, proti, drželi se zamítnuto, 164 pro, proti, drželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 164. 164 to bylo. Paní Gardíny, chcete změnit hlasování? Jak jste hlasovala? Protože eh, víte, jak to je? U 164 tam to bylo plus 32 a minus 33, takže pokud jste udělala chybu, tam je to velmi důležité. Aha, takže to je přijato takže to bude přijato. Takže znovu, znovu 164, možná to nebylo jasné, 164. 164. Končím hlasování. A je to přijato. Teď se účastnilo ale víc lidí toho hlasování než poprvé, takže to bylo ještě zřetelněji přijato. 165, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 167 Mariana, kde je Mariana? Tohle jsou všechno její návrhy a je to velmi kontroverzní. Končím hlasování. A je to přijato. Takže 168, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 169 pro, proti, zdrželi se přijato. 170 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 170. Končím hlasování a je to přijato. 171. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 172. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 174. Pro? Proti? Zdrželi se Ověříme. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 173 a 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 178 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 180 pro proti zdrželi se zamítnuto. 181 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 176 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 18, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 177 odpadá, 179. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Nebo ověříme, 179 uvěříme. Vy jste ukazovali ruce s prodlevou. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamít, eh, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 185, je pro, proti, zdrželi se přijato 186 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 187 pro, proti, zdrželi se já to zase nevidím u té 187. Ověříme 187. It is closed. It is adopted. 188. 188. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Schváleno 20, kdo je pro, proti, zdrženo 21, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 189, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 191 a 192, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno 193, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. 194, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 195, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190, dobře, tak ověřujeme 195, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 196, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 197, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 198, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Jeden, identické ze 199, tak teď přecházíme 200. 200, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 201, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 202, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 203, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 204, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme 204. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to schváleno. Potřebuji, aby EFDD a ENF také zvedali ruce a GUE. V posledních hlasováních to nebylo úplně zřejmé. Takže přecházíme 206. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nebo radši to ověříme. 206. Zase jste nezvedli ruce, paní Evi. Končím hlasování. A je to schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 207. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 208. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 209. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 210. Kdo je pro? proti, zdržel se schválen, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 211, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 212, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 213, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 216, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme 2.16. A končím hlasování. A je to schváleno. Dvěstě čtrnáct, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 215, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25, kde pro, proti, zdržel se, za, schváleno. 217, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 218, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 219, kdo je pro, odpadá. 221. 221, kdo je pro? Proti? zdržel se, ověřujeme. Končím hlasování. A je to schváleno. 222, kde je pro, proti, držel se, zamítnuto. 223, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 224, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 225, 228, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 229, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 230, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 231, kde pro, proti, ověřujeme. 231. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 232, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 233, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 234, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 27, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme 27. Končím hlasování a je to schváleno. 236. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 237. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 238, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 240, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 242, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 243, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 244, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 245, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 2, 4, 6. Proti. Zdržel se schváleno. 247. Kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 248. Kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 249. Kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 250. Kde pro? Proti. Zdržel se schváleno. 30 251, kdo je pro? Proti? Schváleno. 252, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 33, kdo je pro? Od, tak až 35. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 36, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme 39. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 40, kdo je pro, proti. Ověřujeme čtyřicítku. Končím hlasování. A je to schváleno. 42. Kdo je pro, proti, zdržel se, schvál, zamítnuto. 1. Kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, 46, ano, 46 jde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme trojku, za hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 4, kde pro, kde proti, zdržel se, ověřujeme čtyřku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Pětka. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřujeme pozdělací návrh 5. Obvykle aliance tady nezafungovaly. Končím hlasování. A je to schváleno. 60, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 66, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 69, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6, kde pro, proti, zdržel se, ověřujeme šestku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 76, kdo je pro? A proti? Zdržel se? Schváleno. 77, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 78, kdo je pro? kdo je proti, zdržel se schváleno. 80, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme si 80. Končí hlasování. A je to zamítnuto. 81, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 82, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Závěrečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. So we come to the main A teď hlavní atrakce dnešního večera. Hlasujeme o autech a o lidech. Jmén o autech. Lidé a auta. Emisní výkonnostní normy nových osobních aut a lehkých užitkových vozů. Návrh zprávy please, and on this one, because you, are, you have divergent opinions, show your hand. Máte různé názory a zvedejte tedy ruce, abychom to viděli. Takže kompromis jedna, kdo je pro? Kdo je pro kompromis jedna? Tak to je dobrý začátek, děkuji, schváleno. Kompromis 6a. Kompromis 6a. A hned to ověřujeme. Kompromis 6a. SND je v plusu o dva v hlasy. Už jenom jeden hlas. V pořádku. Končím hlasování. A je to schváleno. Kompromis 6b odpadá. Máme tu kompromis 7. Kompromis 7. Hned to dáme elektronicky u kompromisu 7. Zahoji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Stránka 13. Kompromis 8a. Takže opět elektronicky zahajuji hlasování. Končí hlasování a je to schváleno. 8b odpadá. 277, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Tran 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme Tran 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 280, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 279, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 282, 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 296. Kde proti? Zdržel se zamítnuto. Ověřujeme. Takže ještě jednou. SAD je proti. Dobře, tak to ještě jednou u tohoto bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak Stejně ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Tran 38 a Tran 50 v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 297 a Tran 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Přecházíme 315. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme. 315. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 318, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 319 a 146, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 320, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 321, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 322 až 325 a tran 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřujem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 330 a 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 326 až 329. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Tram 43, kde pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 332. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Tran 44, je pro, je proti, zdržel se schváleno. 333, kdo je pro, Kdo je proti, zdržel se schváleno. 334, 335 a, 30, a 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Smáleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel schváleno. 83 a TRAN 5. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, ověřujem. Zahajuji hlasování. končí hlasování. A je to zamítnuto. Tram 46. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 345. Kdo je pro, proti, zamítnuto. Kde pro, proti, odpadá. No, takže odpadá, když odpadá 3, 4, 5. 3, 4, 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel zamítnuto. 3, 4, 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 3-4-3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3-4-4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3-4-6, kdo je pro, proti, zamítnuto. 347, 349. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 350 a 351. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. 348, tak to budeme hlasovat. 348, proti, zdržel se, zamítnuto. 371, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 352. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 353. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 11a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, ověřujem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to za, těsně zamítnuto. O dva hlasy. Vlastně o jeden. O dva. Kompromis 11b. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujem. 11b. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. So we have to vote the amendments. Takže musíme hlasovat pozměňovací návrhy v kompromisu. Takže začneme 281 eh, a 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37, 372 a 373. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřujeme. 37, 372, 373. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 165, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 166, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se Ověřujeme 166. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 17. Kde je pro? Odpadá, protože jsme schválili 166, takže přecházíme Kousek se posuneme díky 166. 3, 7, 4. Kdo je pro? Kdo je proti? 374. Opět se ptám, kdo je pro 374? Kdo je proti? Zdržel zamí, zamítnuto. Ověřujeme to ještě. 374. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže kompromis hlasujeme elektronicky, kompromis 5, zahajuji hlasování. Končí hlasování. A je to schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Čtyřista na stránce 33, kde je pro. Kde je proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pak to máme blok 8 od 30 dále až po 415 na seznamu. Kdo je pro blok 8? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtyřista šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 407, kdo je pro? Kdo je proti? zamítnuto. 411, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 412, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 416, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 357, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. a link yes. with compromise then? Okay. 360, 360, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 2a, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, ověřujeme kompromis 2a, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 2B. Elektronicky hned. Kompromis 2B. Hlasujeme 2B. Kompromis 2B. Končí hlasování. A je to zamítnuto. Takže hlasujeme všechny pozměňovací návrhy. 419 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 100, 420 a 184, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 421 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 422 a 185 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 48, 21 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 48 a 21. Končím hlasování. Samítnuty. Tran 57 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 418 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 417 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 426. 426 spolu s 535 a 654 pro, proti, zdrželi se zamítnuty. 423 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. 423. Zahajuji hlasování. Končím. A je zamítnut. 424 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 425 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 192 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Tran 34 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 49 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme 49. Končím a zamítnout. Tran 58 pro. Proti. Strašili se. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. A je přijat. 429 pro proti, zdrželi se, samítnut. 434 pro, proti, zdrželi se, samítnut. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 a 436 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování a končím. A jsou zamítnuty. 435 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. 52 pro. Proti. Zdrželi se zamítnut. Ověříme, takže zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. Teď budeme hlasovat um, blok 442, 443. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A jsou přijaty 444. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování a končím. Je zamítnut. Teď přejdeme pár, o pár stránek dál blok, bloku budeme hlasovat o 55, 468, 469. Odpadají? A ano. Takže ty odpadají. Takže zase ještě o pár stránek dál. Řekněte mi, na jaké budeme stránce teda. Měla by to být stránka 53, 529. 529. Ano, kdo je pro 529? Kdo je proti? Zdr- ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. Teď přejdeme na stránku 55. Pades 549, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. 539. A končím. A je zamítnut. Na stránce 58 máme blok 58, ne, ten odpadá. Takže Tran 73 stran 73. Kdo je pro? Pro? Tran? Nikdo. To mi teda řekněte. Takže je zamítnut. Šede, pozněvací návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Rán 2 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 73 pro, proti, zdrželi se přijat. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 79 pro, no, proti, zdrželi se zamítnout. 78 pro, proti, zdrželi se Ověříme 78. Zahajuji hlasování. Končím. A je přijat. Tran 4 pro, proti, Strželi se zamítnout. 3 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím. Je přijat. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Tran 6 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme tran 6. Zahajuji hlasování. A končím. A je zamítnut. Tran 8 a 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. 87 pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 89 pro, proti, zdrželi se, ověříme 89. Zahajuji hlasování. Končím. A je přijat. 101 pro, proti, zdrželi se. Sto jedna pro, proti, zdrželi se zamítnut. Tran třina, 13 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je přijat, ale ověříme Tran 13. Zahajuji hlasování. Byla by to změna, kdybychom něco přijali stran výboru. A je přijat. Dobře. Tak teď se posuneme ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, a ten odpadá. Aha, takže ten nebude, o tom nebudeme hlasovat, ten tedy padá. Zdá se. Takže se posuneme na stranu 78. Okay. Um, okay, so we can... Dobře. Takže 131. Kdo je pro? Proti? 131. Na straně 77. Takže kdo je pro 131? Proti? Strželi se zamítnout. 132 pro proti, zdrželi se, zamítnout. Sto čtyřicet jedna, kdo je pro, proti, ověříme 141, protože nezvedáte ruce. Takže 141, zahajuji hlasování, je zamítnut. 15. A ten od, od 15 odpada. Strana 79, hlasujeme o 152. Máme tady stejný tým z Francie, takže 152. Kdo je pro?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 Ověříme. 157. Končím hlasování a je zamítnut. Tran 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Tran 26 pro. Proti? Zdrželi se zamítnout. Tran 29 pro. Proti? zdrželi se zamítnout. Tran 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 171 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 174 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 175 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 175. Zahajuji hlasování. Končím. A je přijat. A teď máme už konečné hlasování. Nebo ještě něco nám zbývá? Takže jestli nic nenamítáte, tak přejdeme ke konečnému hlasování. Takže elektronicky zahajuji hlasování o konečném, o celém textu. Končím hlasování a je přijat. you. is that? Water, downtown. Now we have a uh, vote on the quality. Tak a teď budeme hlasovat o jakosti vody určené k lidské spotřebě, přepracované znění. A hlasujeme o návrhu zprávy. Takže 118. Sto osmnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1b. Kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto. Ale ano, ověříme, souhlasím, je to kompromisní návrh, takže ověříme hlasováním elektronicky. 1B. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 1A elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvěstě devadesát šest. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme. 296. Končím hlasování. A je to zamítnuto 297. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 298 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 305, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 305, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 306, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 307 pro, proti, drželi se zamítnuto, 308 a 309 pro, proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, drželi se přijato. 311 pro, proti, drželi se, ověříme. Zahajuji hlasování.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 Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 346, 347 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 364 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 365 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 369. Jak bude hlasovat EPP, řekněte mi někdo? Plus, dobře. Končím hlasování. A je to přijato. 372, kdo je pro? 369. 369. No, Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto 372. Pro? Proti? Drželi se a ověříme. Zahajuji hlasování. A je to zamítnuto. Dále 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 401. Kdo je pro? Proti? Ověříme 401. Končím hlasování. Přijato. 53 pro, proti, drželi se přijato. 402, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 403, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Strán 17, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Strana 20, kompromis 11, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19a, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování končím. A je to zamítnuto. Kompromis 19b. Kdo je pro? Měli bychom to přímo elektronicky ověřit. 19b. Končím hlasování a je to zamítnuto. 19C. Kdo je pro? Ano, elektronicky. Takže končím hlasování, ano. A je to přijato. Takže potom nehlasujeme kompromis 12 a kompromis 22a. O tom nehlasujeme 22b a hlasujeme o kompromisu 12 unblock s kompromisem 22b. Budeme už rovnou hlasovat elektronicky, protože se jedná o kompromis, takže zahajuji hlasování. 12 a 22b. Dvanáct a dvacet dva. B. B. Ne A. B. Končím hlasování a je to přijato. A dále 465. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 466 pro. Proti? Drželi se a ověříme. 466 ověříme.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 a je to přijato. Pojďme na stránku 34. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Strana 41. 666. Všichni proti, ano. Kdo by hlasoval pro? Ukažte mi. To vám nedělá dobře. Takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 6, 6, 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 668 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Společně se 669 a 670, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 672, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 673, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto společně 674 a 675 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 676 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest osmdesát dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 683 a 684 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 685 pro, proti zdrželi se. Ověříme. 685 ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. Dále hlasujeme společně 686 a 687. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 688. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto? Nebo ověříme. 688 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 689. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijeto. 690 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 690. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 691 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 692 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 693, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 694 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 695 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 6,96 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 697. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto 100. 100 odpadá. To by bylo pěkné číslo, ale nehlasujeme o tom, takže jdeme dále. 700. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 701. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. A je to zamítnuto. 702. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 101 704 pro, proti, zdrželi se přijato. 703, ne, to odpadá. Takže přílohy. Tady máme kompromis 18. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 732. Kdo je pro, proti, zdrželi se, Kdo je pro? Ověříme elektronicky. Protože to vypadá, že jste rozděleni. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 7-3-3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 743 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 744 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 745 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 746 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 747, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, ověříme. 747, ověříme. Nejsem si jistá. Končím hlasování. Takže to podpořili všichni a je to přijato. 748, ano, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zelení, co vy? Tak to ověříme. Aspoň tři skupiny neukázaly, jak hlasují, takže nevidíme. Končím hlasování. A je to přijato. 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 750 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Co my to podporujeme? Končím hlasování. Je to zamítnuto. 751. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7,52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7,53, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7,54, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto 755 a 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro, proti, ověříme. ukončím hlasování. Je to přijato. Teď tři návrhy společně 772 až 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto 781, ne, to odpadá, takže 786 a 7. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Teď eh, strana 52. 822. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 849, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 849 ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 850, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále tak budeme hlasovat o kompromisu 26a, protože ten ostatní odpadl. 26a kompromis a hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 26a. Končím hlasování. Přijato. 27. Kompromis 27. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 124. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 124. Končím hlasování. Přijato. 125. Kdo je pro, proti? Drželi se zamítnuto. 126 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 127 pro, proti. Drželi se. Ověříme. 127. Pane Gerbrande, vy mi nepomáháte, když neukazujete, jak hlasujete. Končím hlasování. A já skupině nepomůžu, protože pořád to musím ověřovat. Je to zamítnuto. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ale tentokrát to nebyla jeho chyba. Končím hlasování. Přijato. A 129. Kdo je pro? Kdo je pro 129? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 28. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 30, kdo je pro, to odpadá. My jsme totiž nepřijali 19a, takže tento kompromis odpadá a máme tu jednotlivé navrhy. Takže 140, kdo je pro, proti? 140, ano, ano. Pro, proti? Zamítnuto. 3, podmecí návrh 3, pro, proti? Drželi se přijato. 142, pro? To je totožný. 141 odpada. Tak eh, Takže to jsme udělali. 146. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 31 odpadá. A máme tu jednotlivé návrhy 148, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 5 a 152, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 153, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32. Kompromis 32. Kdo je pro, proti, drželi se přijato. 157. Kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 158. Kdo je pro, proti, uvěříme. Zahajuji hlasování. A je ukončeno a je to přijato. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 165. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 34. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 171 a 172. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 173 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 35 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti. 183 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 184 pro, proti, zdrželi se přijato, 185 pro, proti, zdrželi se, ověříme 185, zahajuji hlasování, končím hlasování, je to přijato. 186, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 192. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 196 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 196. Zahajuji hlasování. A končím hlasování a přijato. Kompromis 39. Kdo je pro? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. And is closed. And it is adopted. Je to přijato 199, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 40, pro, proti, zdrželi se přijato. 208, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 41, pro, proti, zdrželi se přijato. 214 pro, proti, zdrželi se přijato. 213, kdo je pro, a to odpadá. Omlouvám se, říká předsedkyně. Takže 215, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 42, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 43, pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 44. A, Volčák. Ověříme. 236. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato 237. Pro. Proti zdrželi se zamítnuto 239. Pro. Proti zamítnuto 240 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 a 241 pro, proti, zdrželi se přijato. 242 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se přijato. 247, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 248 pro, proti, zamítnuto. 249 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. To byla poslední zpráva. Já vám mnohokrát děkuji za spolupráci. Uvidíme se ve čtvrtek. A samozřejmě mezi tím i na plenárce. Pěkný večer.